Right, ladies and gentlemen, if we can adopt, adopt the agenda with the note that item... Přijmeme pořád jednání s tím, že bod číslo 9 a diskuzi o návrhu o tématu zboží, které dočasně opouštějí celní území a potom se vrací, to je tady bod, který byl odložen na příští zasedání. A stejný osud stihl bod číslo 16. To je rozprava o zbližování práva členských států v souvislosti s požadavky na přístupnost služeb a výrobků. Takže tyto dva body jsou odloženy, myslím, na listopad. With those two caveats, please can we adopt the agenda? Since we have a nice light agenda this afternoon. Um, may I remind you... Takže s těmito dvěma výhradami bychom ten program schválili. Ráda bych vám řekla, že jsme vysíláni živě. E-meeting, jak víte, všechno je k dispozici, tyto dokumenty a i newsletter máme k dispozici. Newsletter se zabývá především spolupráci s národními orgány, které jsou zodpovědné za prosazování ochrany spotřebitelských spotřebitelské legislativy CPC, legislativa, to bych vám ráda připomněla, to je velice důležité. Ráda bych vám rovněž připomněla to, že devátá schůzka naší pracovní skupiny, která se týká digitálního trhu, proběhne zítra. Především se budeme věnovat novým návrhům Evropské komise, která se zabývá roamingem a telekomunikacemi a rovněž dopadem na spotřebitele na vnitřním trhu. Dále jsou to eh, benefity a obavy spotřebitele. To jsou záležitosti, které rovněž budou pokryty. Ráda bych vás prosila, abyste se zúčastnili zítra. Myslím, že Promiňte, omlouvám se, říká paní předsedající. Přeskočila jsem jeden den, takže bude to ve středu ráno. No a nyní bych ráda přivítala paní Katrin Běden v našem výboru, jak víte, nahradí v našem výboru Anthonyho. Bude mi ho, samozřejmě bude nám chybět, protože pracoval velice tvrdě, takže vás čeká tvrdá práce, Katrin. Vítáme vás v našem výboru IMKO a těšíme se Těšíme se na to, že s námi budeš spolupracovat výborně. Tak a tím se podíváme na zápis. Já předpokládám, že pokud nebudou žádné výhrady do konce dnešní schůze, tak je budeme považovat za schválené. Další záležitost. Bod číslo čtyři. Aktuální informace ohledně trialogu, další události. Myslím si, že jsme zde neměli žádné akce třetích výborů či jiné akce, takže zde nemáme nic do tohoto. Udělá nyní je to nesmírně jednoduché, protože tím se dostáváme k bodu číslo 6. A to je evropský program, který se týká konkrétních aktivit, zřizování programu na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v oblasti v období 2017 až 2020. Hlavním výborem příslušným je Ekon. My jsme na základě článku 54 přidružený výborem s exkluzivní kompetenci v tomto ohledu, která se týká rozpočtových záležitostí a sdílených z odpovědnosti na základě článku 1, pokud jde o obsah dvojka, cíle a trojka beneficienti, pokud jde o dopad na spotřebitelské záležitosti. Především z toho důvodu, že probíhala dlouhá diskuse mezi předsedou Ekonu, panem Gualtierim a mnou ohledně rozdělení kompetencí u tohoto bodu. Dospěli jsme k závěru, že konečné hlasování u rozpočtových záležitosti by mělo představovat to určitý koncenzus mezi oběma výbory, čili z tohoto důvodu to bude velice zajímavé. Nikdo nepožádal o tuto zprávu, takže to, jak si spadlo do klína předsedající. No, takže se omlouvám, když to tady bude jak se si uzurpovat celé toto jednání. Čili proč si myslím, že je to důležité? Myslím si, že je zásadní, aby náš výbor pokračoval, pokračoval v tom prosazování zájmu našich spotřebitelů v rámci jednotného trhu. A právě proto si myslím, že jakmile je zde nějaká práce či legislativa, která má přímý dopad na spotřebitele, je zásadní, aby náš výbor k tomu měl co říci, protože jinak zjistíme, že najednou už nám nikdo nenaslouchá, spotřebitele zjistí, že je nikdo nezastupuje při tvorbě evropské legislativy. Právě proto bychom zde měli mít určitou možnou kontrolu z jejich strany, pokud jde o i práci kterou připravuje výbor ECO a která má dopad na spotřebitele. ten konkrétní file či dosie, které se týká určitého vyčlenění finančních prostředků v rámci našeho rozpočtu pro dvě spotřebitelské organizace, Better Finance a Finance Watch, čili tyto dvě organizace. A naším návrhem je právě, abychom, teda mm, my bychom chtěli právě mít takové vyčleněné finanční prostředky pro tyto dvě organizace, aby se mohly zapojit do různých výběrových řízení a aby měli možnost právě být takovým tím hlasem našeho spotřebitele ve finanční záležitosti. A to je zásadně, my potřebujeme dát hlas našim spotřebitelům ale mám zde určité obavy, tak jak to je totiž naformulováno v současné době, tak to vlastně zní tak, že pouze tyto dvě organizace se mohou ucházet o tyto finanční prostředky. A já bych ráda navrhla, aby to byl otevřenější proces, aby i jiná združení měla možnost se zapojit do těchto zakázek tak aby skutečně naši spotřebitelé získali ty, tu největší kvalitu za tyto finanční prostředky, které budeme mít pro ně k dispozici a právě proto si myslím, že bychom měli být otevření a transparentní. Prosím, abyste si vypli mobilní telefony, říká paní předsedající. Článek 2 říká to, že spotřebitelská organizace musí mít možnost zastupovat spotřebitele. Ale není úplně jasné z tohoto znění, tohoto nařízení, jakým způsobem eh, by to mělo proběhnout. Čili například já navrhuji, aby se propojili s Evropskou spotřebitelskou sítí, tak aby opravdu všechny ty obavy, které leží na srdci našich spotřebitelů, byly řešeny a zároveň, aby spotřebitel měl možnost přímo se zapojit, angažovat do jakékoliv konzultace či procesu, který v tomto ohledu probíhá. A zároveň jsme, by eh, jsme měli vzít v potaz i třetí strany, jakékoliv stížnosti, jakékoliv obavy, eh, které vznesou, protože víme, že při analýzách těchto organizací právě i tyto obavy byly zneseny, čili to je rovněž podle mého názoru důležité, aby měli možnost zasáhnout do tohoto procesu. A měli bychom zajistit nezávislost těchto dvou organizací které budou moci samozřejmě komentovat práci komise a zároveň komise připraví určité oblasti, kde dovolí vlastně toto komentování, což podle mého názoru je potenciálním konfliktem zájmu, čili my zde navrhujeme určitou možnost kontroly, rovnováhy, vyváženého postupu, tak aby určitý stupeň nezávislosti v tomto ohledu byl dodržen, pokud jde o tu práci, která je zadána. A zároveň bych ráda měla k článku 9 revizní doložku k dispozici, je zde ještě jedna věc, která se týká nejenom těchto organizací, ale i jiných organizací, jiných skupin, které působí v Bruselu protože by tam mělo fungovat spolufinancování. Zde je stanoveno 60% ze strany komise, oni musí získat 40% z jiných zdrojů. Já navrhuji to, aby těch 40% například mohlo přijít rovně z nějakého jiné, z jiné části rozpočtu, protože prostě nechceme, aby to byla pouze komise, která bude lobovat <laughs> vlastně za, za to, co dělá Evropská komise. Právě proto bych ráda navrhla, aby příjme i nepříjme kumulativní financování bylo na úrovni 60 60 je možná příliš nízké číslo, nezávislé finance bychom mohli navýšit do určité části, ale nesmím zapomínat na to, že je to nejenom recyklace určitých rozpočtových prostředků komise, ale i financování třetích stran. Toto jsou moje hlavní obavy a výhrady. Já doufám, že budu mít možnost se setkat se zpravodajem za Ekon. Vím, že zde jsou různé názory v Ekonu k této záležitosti. Paní Eva Panová je zde z AEPT, výborně mě směje, ráda, že jsi zde, takže prosím, dávám eh, ti slovo. Já zde zastupuji stínovou zpravodajku paní Valdére. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já když jsem souhlasila s tím Ehm, tak jsem měla lepší hlasovou kapacitu. Dneska vystoupím dvakrát, omluvám se za eh, tyto problémy. První věc. EPP plně podporuje návrh. Podle našeho názoru je zásadní posílit důvěru našich obyvatel v, ve finanční systémy EU a to, abychom skutečně naše politiky tvořili v jejich zájmu. Zároveň to musí probíhat efektivním a transparentním způsobem. Paní Vajdére by ráda obrátila vaši pozornost ke dvěma konkrétním bodům, které by ráda vylepšila. Jednak stínová zpravodajka není přesvědčena o tom, že neexistuje existují obavy ohledně toho, že BT Finance a Finance Watch by měly být jedinými beneficienty na základě návrhu komise a že teda provádí kvalitní práci. Ale naše zpravodajka není přesvědčená o tom, že je zásadní, aby jsme jména těchto dvou organizací tímto způsobem v textu zmiňovali v této legislativě navrhuje, abychom se zaměřili na cíle a požadavky pro beneficienty. Paní Vajdere má určité výhrady k bodu číslo 3, článku 3, ohledně možného spojení obou beneficientů a zároveň finančních a provozních dopadů tohoto kroku. Mnoho z vás možná budou souhlasit s tím, že pokud chceme zlepšit finanční služby pro naše spotřebitele v celé Evropské unii, že je zásadní vyslechnout si především tímto prominentním způsobem koncové uživatele a spotřebitele ve všech členských státech. A právě proto stínová zpravodajka věří, to, že se to týká aktivit eh, beneficientů obecně a právě proto je zásadní mít širší geografické pokrytí celé problematiky. Mohlo by to znamenat duši spolupráci se spotřebitelskými organizacemi se střední, východní Evropy, severských, pobalských zemí a zároveň dalších aktivit mimo Brusel pro posílení koncových uživatelů a zároveň i našich posílení pozice našich spotřebitelů. A poslední bod, paní kolegyně má určité obavy ohledně kofinancování beneficientů, protože je zde zmíněno to, že obě dvě organizace samozřejmě závisí za, na financích Evropské unie. Ráda by si proto vyslechla názory Evropské komise a samozřejmě se paní Stínová zpravodajka nesmírně těší na spolupráci se zpravodajkou i ostatními stínovými zpravodaji při nalezení konkrétnějších úprav, pozměňovacích návrhů či, na, či různých nápadů, které by měly být v tomto ohledu implementovány. Děkuji. Děkuji. Katrin za Villagema. Eh, mm, mm, kolegyně má spoždění, letadlo má spoždění, takže nemohla dorazit, ale chci se s vámi podělit o několik připomínek. Dvě organizace pro lepší finance přinášejí přidanou hodnotu pro, do evropské politiky, pomáhají spotřebitelům, spořitelům, penzijním fondům, retailovým investorům, aby lépe rozuměli evropské legislativě a participovali při tvorbě evropských politik. Eh, ve světle finanční krize je zjevné, že to je důležitá protiváha proti dobře financované finanční lobby v těchto institucích. Je důležité eh, vzít na vědomí jejich příspěvek, mají širokou síť účastníků, zainteresovaných aktérů a mají velký dopad na spotřebitele a nevládní organizace. Obě organizace mm, řádným způsobem využívají e, přidělené prostředky a e, výroční zprávy jsou pozitivní. Texty, navržený text je mm, akceptovatelný pro SND, co se týče odpovědnosti a přidělených prostředků, takže my podpoříme tuto e, rozpočtovou linku. Děkuji, Katrin Věde. Takže jsem skutečně tedy uh, s, uh, přišla Čas, právě jsem dorazila, moje kolegyně paní Charanzová tady není, já tady mluvím za ní. Chce, abych řekla, že souhlasí s tím, co jste řekla vy, paní předsedkyně, co se týče omezení financování. Před eh, odsouhlasením tohoto grantu pro Finance Watch a Better Finance eh, Mm, paní Kanonzová myslí, že bychom měli zdůraznit jednu věc. Nemělo by se to použít na podporu protiglobalizační, protiobchodní, protievropské e, politiky, včetně protestů a brožur. E, členství Financial Watch obsahuje e, velký počet extrémně levicových odborů a Finance Watch také souvisí, je už se napojeno s akcím proti TTIP. Ehm, podporuje ochranu spotřebitele vůči finančním institucím a nechce tedy umlčet svobodný projev, ale neměl by to být role evropského rozpočtu podporovat eh, akce tohoto typu a širší politické diskuse. Myslí si, že bychom to měli jasně říci v nařízení, komise by měla garantovat respektování tohoto principu při schvalování celního programu obou těchto organizací. Každá organizace dostane až milion euro ročně a nemělo by to být biankošek. Děkuji vám. Děkuji. Někdo další si chce vzít slovo k tomuto? Možná komise? Nebo Děkuji, já jsem z DG Fizma a my jsme zodpovědní za tuto legislativu a jsme vděční, že výbor má možnost to dnes projednávat. My to považujeme za poměrně jednoduchý, jasný návrh. Je to follow-up na e, jiného pilotního projektu který běžel v posledních pěti letech před předložením nového návrhu, abychom mohli zajistit stabilnější financování těchto dvou organizací. Chci stručně zmínit, že jsou tady určitá časová omezení. To dvě organizace by měly dostat eh, nějaké evropské prostředky již příští rok Eh, takže víme, že mm, dva výbory budou muset vyjádřit svůj postoj k tomuto návrhu a budeme vděční, když mm, pokud by se nám podařilo práci urychlit a parlament by byl schopen eh, přijmout svoje stanovisko před eh, přijetím rozpočtu 27 na 2017. Tento návrh musí být spojen s po rozpočtem samotným. Děkuji vám. Um, could you... Mohl byste odpovědět na otázky, které padly ze strany kolegů, především to, co uh, měla paní Charanzová, co se týče zajištění uh, použití těchto prostředků uh, na to, aby to um, šlo na poradenství spotřebitelům. To má být, spot, to má být spotřebitel uh, pro spotřebitele. Když jsem se, když jsme pracovali na směrnici e, o prospektech, tak e, jsme dostali spoustu e, dobrých rad, ale nejenutně od těchto dvou organizací, takže možná i toto byste mohli zmínit. To byla otázka odsud. Já mám tedy uh, eh, opačnou skutečnost, já jsem dostala vynikající informace. Um, pro práci v Ekony. Moje zkušenost jako předsedkyně byla jiná. Bylo to velice cené, byla to protiváha proti některým lobbystům. A to, jak získáváme tyto informace pro spotřebitele, je velmi důležité. Jak tedy můžeme toto lépe mm, řídit, aby to bylo Vzhledem k tomu, že to je někdy dobré a někdy, někdy ne. Tak jak to tedy zařídit? Pak také mm, to, co řekla paní Charanzová, přes paní Běder, jak používají ty peníze? Děkuji, paní předsedkyně. a rád odpovím na ty eh, dvě otázky, i když jsem zmeškal tu první, protože jsem přišel pozdě. Za to se omlouvám. Co se týče globálních politických cílů, tak je tady no, společné chápání toho, že tyto dvě organizace přispívají k vyváženějším hlasům při rozhodování v EU. V minulosti zveřejňovali hodně stanovisek a dokumentů k různé legislativě, především v kontextu finanční krize. A je také pravda, že vzhledem k omezeným zdrojům nemají e, kapacitu, aby se vyjádřili k veškeré legislativě, především e, z DG FISNA, které jsou poměrně e, početné. A v podstatě souhlasí se sdílením toho břemene a bylo poměrně důležité, aby uh, byly poměrně robustní, co se týče mm, legislativního prospektu. Ty peníze budou vynaloženy, komise předložila klasický evropský program, to znamená ten právní návrh před vámi zajistí strukturu, co se týče cílů těchto dvou, organiz, těchto dvou organizací a pak to bude už na komisi jako hlavního orgánu mm, pro výkon rozpočtu, aby řídil ten program, ale podle článku 5 to musí být na základě pracovního programu, který tyto dvě organizace budou každoročně podávat. Bude to muset být pečlivě posouzeno komisí, aby to respektovalo cíle těchto dvou organizací. Jsme si tedy vědomi potřeby, eh, abychom byli opatrní při zajišťování toho, že budou respektovat své eh, úkoly, jak, je to v, jak jsou definovány v článku 1 a 2. Za posledních pět let jsme velice striktně eh, hodnotili jejich výroční zprávu, než jsme jim zaplatili. Pak se to, eh, to externí studie, která byla zveřejněna v loňském roce, nám dala, přinesla poměrně pozitivní stanovisko eh, o výstupech těchto dvou organizací. A na léta 2017 až 2020 navrhujeme financování téměř 6 milionů, takže jenom 1,5 milionu ročně pro obě organizace, takže dostanou, budou každý rok dostávat o něco méně a bude to jenom 60 evropského financování a zbytek těch 40 budou muset získat sami. V tomto kontextu je důležité, ale aby měli určitou jistotu, co se týče trvalosti eh, evropského financování, aby se mohli obracet na jiné investory. Já mám jenom stručnou otázku. V mé zkušenosti, když jsem pracovala na Prospektu, tak jeden fungoval, jedna ne. To je, myslíte, dobré, aby to byly dvě různé organizace? A také chci navázat na to, co se zeptala EPP, zda bychom měli jmenovat tyto dvě organizace, nebo bychom to měli nechat otevřené, aby jiná organizace mohla vstoupit do tohoto programu. Také to, že to je 1,5 milionu ročně, že tedy někde to bude, někde to bude více, někdy méně, měli bychom tam tuto flexibilitu nějak zakomponovat. Máte nějaký komentář k tomu? Musíme je tady jmenovat. Děkuji, paní předsedkyně, to je velice platná otázka. My jsme to mluvili s právními rozpočtovými experty kdy přišli s tím závěrem, že je nemusíme nutně jmenovat. A další věc je, že to v podstatě navazuje na historii posledních pěti let, kdy jsme se rozhodli, že navrhneme parlamentu a radě udělit e, financování těmto dvou organizacím, protože v posledních pěti letech jsme dělali tender každý rok a nikdy se neobjevil žádný e, jiný mm, uchazeč, takže jsme přispěli, dospěli k závěru, že nikdo jiný nemá podobnou expertízu, což ovšem neznamená, že po roku 2020 k tomu budeme přistupovat podobně. Mm, kdy budeme navrhovat přímé financování těchto dvou organizací. Já si nemyslím, že je důležité je jmenovat v tom, v, té, v tom nařízení samotném. A dále poslední otázka. Každoroční výdaje, ty částky, které jsou v právním návrhu, jsou maximální stropy. Neznamená to, že musíme vyplatit granty eh, v podstatě stejné každý rok. Bude to založeno na začátku roku, tedy na hodnocení jejich pracovního programu a na konci roku hodnocení jejich eh, zprávy o výroční aktivitě. Pokud se jim nepodaří um, udělat, ty, splnit ty kroky, které slíbili na začátku roku, tak pak možná financování může být nižší. To je, jsou standardní pravidla. My vyplácíme peníze jenom za dokončenou práci, která byla skutečně vykonána. Doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky. Takže harmonogram v této záležitosti bude velice napjatý, protože hlasování ekonu a také rozpočtový cyklus parlamentu je třeba zohlednit. Termín pro moji zprávu je 20. října. Potom zde máme termín pro podání pozměňovacích návrhů do 10. listopadu. Ale pouze v angličtině, protože je harmonogram takto napjatý. Máte-li nějaké poznámky a připomínky, věci, kterými bychom se měli zabývat, například při vzniku mého návrhu zprávy, prosím pošlete mi e-mail a já se to pokusím nějakým způsobem už promítnout do té první verze. A ale můžeme se možná lišit v názorech na to, jak řešit některé ty věci, ale pokusím se zde opravdu v tom prvním kole být co nejinkluzivnější. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je zpráva Evy Paunové, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. ITRE vytváří zprávu z vlastního podnětu na toto téma. Zpravodajem je pan Schaffhauser. E, odložili hlasování. Takže IMCO má čas vypracovat svoje vstupy. A to stanovisko bude asi relevantní v souvislosti s budoucím návrhem komise týkajícím se volného pohybu dat. Volný pohyb dat a iniciativa v této oblasti, kterou nastartoval pan Oettinger při našem výročním dialogu, tak pan Oettinger říkal, že to je jedna z hlavních priorit pro příští rok u něj. Takže to bude opravdu důležité téma. A já dávám slovo Evě Paunové. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice potěšena, že vám mohu předložit návrh stanoviska a zvláště se věnovat tomu, v čem může přispět eh, obchodníkům, veřejné správě, občanům a také Evropské unii jako takové. Většina z vás asi už eh, ví, že eh, v Dubnu komise eh, vydala dokument o cloudových službách v EU a o datové infrastruktuře na světové úrovni, tak aby podnikatelé, vědci, poskytovatelé veřejných služeb opravdu mohli těžit z digitální revoluce. Pojednávaly se tam tedy tyto věci, nicméně zde byly některé překážky, které nám brání v tom využívat eh, plný potenciál dat, například nedostatek interoperability, fragmentace, skutečnost, že data z veřejně financovaného výzkumu nejsou vždy otevřeně přístupná. A tato iniciativa tady usiluje o to, aby usnadnila užívání dat znovu užívání dat, sdílení dat mezi státy a zároveň zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie a ekonomiky založené na datech. Odehádá se, že nový evropský cloud eh, umožní v Evropě 1,7 milionů eh, profesionálů v oblasti vědy a výzkumu, profesionální prostředí pro ukládání dat a sdílení dat a využívání dat a to bez ohledu na hranice a bez ohledu na různost oborů. My jsme se v našem stanovisku zaměřili na několik klíčových bodů týkajících se eh, příslušnosti našeho výboru. Co je hlavní zde, je, že tato cloudová iniciativa by měla být přínosná nejenom pro oblast eh, vědy a výzkumu, ale také pro podnikatele a spotřebitele. Zároveň by neměla pomíjet ani eh, postupy v jednotlivých členských státech. Když hovoříme o dostatečném zapojení, tak to je třeba zmínit, že aktéři, zvláště malé a střední podniky, celé EU a také vládní struktury je třeba výrazněji zapojit do implementace této iniciativy. Dále jsem toho názoru, že tato iniciativa má velký potenciál při posilování růstu naší digitální ekonomiky a umožní našemu kontinentu, aby měl lepší pozici na globálním trhu a také v duchu našeho jednotného trhu a volného pohybu kapitálu, zboží, služeb i osob je třeba také zvážit jako takovou pátou svobodu volný pohyb dat, což by mělo umožnit rychlejší a lepší fungování digitálního trhu. A pro, chtěla bych vyzvat komisi, aby zanalizovala stávající data a možnost, jak zlepšit přenos dát přes hranice, protože chcete-li být účinnější, tak musíte eh, maximálně využít toho, co už k dispozici je, než se půjde cestou nějakých drahých projektů. Jsem také zpravodajkou EPP eh, k stanovisku o EFSI, o kterém budeme hlasovat zítra, a nalažilo se tam údaje o tom, že tento fond není dostatečně zapojen do problematiky digitálních projektů a proto vyzývám komisi, aby zde zvýšila podněty e, pro využívání e FSI pro tyto iniciativy. Také je důležité zde mít e, přístup, který bude daný trhem v souvislosti s využíváním a sdílením dat. Protože stanovisko je rozsahem slov omezené, nemohla jsem tam zahrnout některé věci, které bych tam ráda měla, takže předložím ještě několik pozměňovacích návrhů týkající se významného školení a využívání European Open Science Cloud a vyzvu také komisi, aby vyjasnila některé definice a také při otázce ochrany IPR a vlastnictví dat. To je z mé strany vše. Těším se na to, co tomu chtějí eh, ještě dodat mé kolegyně a mý kolegové. A jak už Vicky říkala, my jsme eh, pouze výborem vydávajícím stanovisko, příslušným výborem je výbor ITRE. Děkuji. Kdo bude hovořit za SAD? Catherine, prosím. Ano, bohužel nemůže zde být naše zpravodajka, takže já jsem od ní dostala několik bodů. Takže podobně jako autorka stanoviska, téma datové revoluce různorodost sdílených a generovaných dat, tak zde naše stínová zpravodajka také zmiňuje ten pojem páté svobody, svoboda pohybu dat. Takže komise přišla s touto iniciativou, aby pomohla vědcům, veřejné sféře a dalším v oblasti datové infrastruktury a cloud computingu, tak aby zde eh, jsme byli úspěšní v digitální ekonomice jsou zde tři základní pilíře. Infrastruktura pro ukládání dat, eh, širokopásmé připojení pro přepravu dat a vysokovýkonné počítače pro zpracování těchto dat. Potom zde vidíme vlastně takové tři příjemce eh, těchto iniciativ, to jsou občané, podnikatele a vědecká zpráva. A je důležité, aby zde byl tedy ten volný pohyb dat a docházelo v, ke snižování nákladů. Zatím se ten datový potenciál příliš eh, nevyužívá, proto je třeba odstraňovat překážky. Eh, upozorněme na přínosy panevropských struktur a zpřístrojování dat eh, v národních eh, eh, úložištích dat, potom financování, větší otevřenost, jednotlivé projekty je třeba, aby zde bylo posíleno sdílení dat a zapojení klíčových aktérů. Nemělo by to být přínosné pouze pro vědce veřejnou zprávu, ale i malé a střední podniky, spotřebitele a další. Také například na různých úrovních politického rozhodování, třeba pro tu regionální úroveň. Potom máme zde několik věcí, které chceme eh, řešit specificky, například infrastruktura, lepší jistota a důvěryhodnost cloud computingu, Eh, větší důvěra týkající se identifikačních standardů a norem, potom dále maximalizace přínosů pro občany a spotřebitele, propagace cloud computingu, maximalizace přínosu pro vědeckou obec i pro podnikatele. A ukončit fragmentaci a segmentaci tím, že budeme mít evropskou iniciativu cloud computingu. Toto tedy chtěla změnit stínová zpravodajka, podobně jako paní zpravodajka. A těšíme se na spolupráci i na zítřejší hlasování. Děkujeme zpravodajce za odvedenou práci. Za EKR jsem stínou zpravodajkou já, takže chci poděkovat kolegyni za úžasnou práci, kterou odvedla. Děkujeme, Evo. Aby se digitální ekonomika rozvíjela, musíme investovat do infrastruktury a podporovat tedy i cloud computing. Musíme vymezit základní principy evropské iniciativy v oblasti cloud computingu a plně souhlasím s tím, že musí podporovat inovace, eh, být nastavená na budoucnost, musí být technologicky neutrální, musíme vytvořit prostředí, které umožní našim inovátorům, aby spolu s eh, odvětvími a badateli eh, přinášeli nová a zjednodušší eh, řešení. Mně se také líbí velice ten pojem té páté svobody týkající se dat. Myslím si, že zde zásadní, bychom se vyhýbali bariérám, abychom nevytvořili nějakou digitální pevnost Evropu. Jak víme, digitální svět je svět bez hranic, musíme zde spolupracovat s globálními partnery, abychom neoddělovali Evropu v rámci nějakého jejího cloudu od zbytku světa. Iniciativa chce zajistit, aby všechna vědecká data vzniklá v rámci Horizon 2020 byly veřejně přístupné já jsem se výrazně zabývala touto iniciativou, to je pro mě důležité, že je třeba najít vyváženost mezi sdílením dat a legitimní ochranou dat. To nám leží na srdci a dále je velice důležité, aby byla pravidla na ochranu údajů dodržována. Ale zde se musí odvést spousta práce i na těch detailech implementace. Takže opravdu postarat se o to, aby ta implementace eh, usilovala o vytvoření náležité rovnováhy umožňující sdílení dat, ale zohlednit i legitimní obavy v oblasti ochrany údajů. Kybernetická bezpečnost. Přes 60 malých a středních podniků v mé zemi uvedlo nedávno ve výzkumu, že se obávají, že by Eh, v cloudovém úložišti by se jim data mohly ztratit nebo poškodit a jinde možná ta čísla budou ještě větší. Takže mnozí jsou znejistěni, zvláště malí a střední podnikatele. Je to důležité posilovat důvěru spotřebitelů a v tomto smyslu ještě upravím nějaké formulace týkající se právě důvěry spotřebitelů a kybernetickou bezpečnost nejlepší řeší uh, E, směrnice o bezpečnosti sítí, na které jsme tak intenzivně zde pracovali. Děkuji také za formulaci týkající se norem a standardů. Jak dobře víte, tak to je jedno z mých e, témat, na která se e, neustále zaměřuje. Musíme se postarat o to, aby abychom spolupracovali s jednotlivými odvětvími a globálními partnery při stanování norem Takže mám několik pozměňovacích návrhů k zprávě, která už sama v sobě je velice kvalitní. Takže nyní za Alde to má slovo Kajakalas. Děkuji. Naším stínovým zpravodajem je Morten Lockegaard, ale nemůže zde teď být. Chce poděkovat zpravodajce za její komplexní zprávu, návrh komise je obecně dobrý, má možnost posílit dále digitální jednotný trh. Morton má několik málo poznámek, které projeví v pozměňovacích návrzích. U financování není úplně jasné, jak to bude dlouhodobě financované. To si musíme vyjasnit. Tato iniciativa asi zaslouží výraznou finanční eh, podporu v rámci víceletého finančního eh, rámce a programu EU pro vědu a výzkumu, jinak to bude těžké. E, potom zde není odkaz na e, takzvaný pojem Open Science. E, znalostní ekonomika EU má ten základní princip veřejného přístupu k vědeckým informacím vzniklým v rámci Horizontu 2020 věda, která eh, zpřístupňuje své data, znamená i zkvalitňování vědy a lepší využívání ve veřejném i soukromém sektoru, jejich výsledků. Toto je přínosné pro občany bez ohledu na státní hranice i pro vědeckou obec. Měli bychom také eh, pohovořit o fyzické infrastruktuře, kterou v Evropě potřebujeme, protože eh, rozvinut ta, ta datová komunikace, vysokorychlostní připojení jsou důležité. Musíme motivovat vědce, aby využívali tento nástroj, aniž by to pro ně znamenalo další administrativní zátěž. Co se týče zpravodaje, eh, tak si myslím, že ten návrh komise vlastně není tak úplně špatný. Tak kdo má slovo jako další? Někdo za zelené? Čili Reda? Jenom stručně. Myslím si, že mnoho věcí už zde zaznělo, řekla Kaja Kajas. Kaj Myslíme, že komise zde jde správným směrem, zvláště tom Open Science Cloud, ale co je důležité, je, aby tato politika byla také eh, v souladu s ostatními politikami komise. Takže mít zde vědeckou infrastrukturu, která umožní každému, kdo je zapojen do eh, postupu bádání, například občany a vědce, aby sdíleli data, aby zde byla potřebná interoperabilita, aby mohlo docházet ke sdílení dat, tak aby zde byla i reprodukovatelnost výsledků a aby zde zazněl eh, závazek podpory eh, otevřené vědy, otevřených inovací v souvislosti s návrhem komise, aby nevznikla taková situace, kdy budeme mít dobrou iniciativu, ale budou jí bránit jiné politiky, které stěžují E, volný přístup, anebo že zde nebudou dostatečné infrastrukturní zajištění, například e, e, širokopásmové připojení. Paní Gebhardt, děkuji vám, děkuji také za tento velice zajímavý návrh, který jste napsala. Je zde několik bodů, které jsou pro mě nesmírně důležité, které vy tam uvádíte, například v bodě 12 poukazujete na rizika občanských svobod a soukromí, tak právě zde v souvislosti s daty to je nesmírně důležité. Možná váš bod číslo 5, kdybyste mi ten mohla ještě blíže vysvětlit, tam mám takové otazník. Máme zprávu paní Pavlové, je to tak? Právě jsem zde zachytila taky velice tázavý pohled. Já jsem dorazila pozdě, tak... Ale tak v bodu 5 hovoříte o základní e, roli při řetězci tvorby hodnost, e, které, kde data znamenají jako takový základ a hovoříte o valorizaci dat prostřednictvím evropských firm. Můžete trochu vysvětlit, co tím máte na mysli? Já tomu bodu 5 tak úplně nerozumím, jakým směrem on kráčí. To by možná bylo pěkné, kdybyste mi to mohla blíže vysvětlit. Děkuji. I'm only looking a bit strange. Já se tvářím asi trošku divně, protože já dvě pětky u mě. Já vidím, že je to vlastně Evropský eh, fond pro strategické investice, podle mého názoru, takže nehovoříte spíše o bodu pět u zprávy ITRE. A tam se pětka týká požadavky využívání. Ano, já se omlouvám, já jsem si otevřela v počítači nesprávný text. Eh, but if you're raising the point... Dobře, ale teda pokud se zmiňujete opět se z textu ITRE, to znamená úložiště, využívání optimalizace dát ze strany evropských společností je prováděno na území Unie, tak to je i jiný bod. Ano, já jsem se také docela divila těm formulacím, jako teď jsem pochopila svoji chybu. Samozřejmě, takže text paní Pounové je jiný. Dobře, děkujeme. Pokud už se nikdo nehlásí, tak ještě Eva nebo komise by se k tomu chtěla. Komise nej... Ano, komise bude první. Děkujeme. Děkujeme za tento návrh stanoviska a za všechny hodnotné připomínky. Hodně z toho, co zde bylo zmíněno, jsou obavy, návrhy, které sdílíme i my při přípravě propojení RTD. Jestli dovolíte, rád bych vám připomněl to, že cloud a vůbec cloudová iniciativa obecně znamená to, že bychom se snažili nějakým způsobem zabránit duplikaci, nějakým způsobem stimulovat lepší využívání dostupných dat. A vlastně, v podstatě vlastně ten federativní přístup v tomto ohledu je velice důležitý protože to umožní zlepšit to, co zde již je k dispozici. Vlastně to to boří. takovou, nechceme vytvořit nějakou úplně novou strukturu, pokud jde o dolování dát, vědecké přístupy v této oblasti a tak dále. Pokud jde o zapojení jednotlivých zúčastněných stran, myslím si, že je důležité, aby se si uvědomili, to, že od samotného počátku práce která byla propojena s touto zprávou, že jsme byli v kontaktu se zúčastněnými stranami. Proběhla rozsáhla konzultace, workshopy se všemi zapojenými malými, středními podniky, zástupy, zástupci eh, odvětví. Samozřejmě maximálně jsme se snažili zohlednit jejich připomínky a uděláme to i při samotném rolloutu, náběhu celé této iniciativy, tak, jak byla připravena. A pokud jde o důvěru v této oblasti, soukromí, to je samozřejmě zásadní, ale vysvětluje to zároveň, proč jsme využili tohoto sloganu a zároveň si myslíme, že je velice důležité v podstatě, aby celá tato cloudová oblast byla co možná nejotevřenější, ale zároveň, aby tam bylo zachováno soukromí. Paní předsedající ví, že jsou zde určité možnosti v rámci horizontu 2020 eh, E, pro otevřená data, budou k dispozici pro cloudové projekty, pokud nebudeme chtít, aby tyto projekty nebyly otevřeny z, z, z důvodu IPR adres nebo soukromí, takže budou mít možnost, ne, nepůjde teda o free cloud, nebude to nějak otevřeno celoplošně. Čili skutečně jsme tyto záležitosti vzali v potaz, zvážili a myslíme si, že to jsou vlastně prvky, které by vám mohly pomoci i při formulaci konečného stanoviska. Ještě jednou děkujeme za příspěvky a za konstruktivní přístup. A nyní má slovo eh, paní Paunová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili do této diskuze. Jsem ráda, že náš přístup je podobný. Ráda bych zdůraznila to, že samozřejmě my chceme, aby jsme zaměřili naše stanovisko na kompetence našeho výboru. Imko, já samozřejmě budu počítat s vašimi připomínkami, těším se na vaše návrhy. Už v úvodním slovu jsem se zmínila o tom, že víme, že tam jsou určitá omezení ohledně rozsahu textu. Nemohla jsem proto například ten Open Science Cloud všechny připomínky zahrnout do této problematiky. Toto jsou věci, kterým budu věnovat pozornost, včetně těch, o kterých jste se zmínili. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Ráda bych vám připomněla, že lhůta je velice brzká, 13.10. Prosím, abyste na to nezapomínali. Děkuji vám. A samozřejmě, že bych byla rovněž, nebo těším se a doufám do budoucna, že ITRE skutečně převezme uh, velké množství našich připomínek potaz. Já sama jsem byla trošku nešťastná z toho negativního postoje výboru ITRE vůči celému tomuto dosie. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Takže jednotně proti protekcionismu. A dalším bodem na našem dnešním programu je zpráva paní McClarkin. Je na cestě? Výborně. Nebo někdo ji zastupuje? Tak su super, výborně. Jeden z gentlemanů výboru se zastupuje, jinak samozřejmě to by vůbec nevypadalo tak, jak by to mělo, ale víme, že ano, samozřejmě on je většinou, je zde mezi námi, takže je to sedmička koordinace některých právních a správních předpisů členských států právě poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Takže podstatě to, jak se díváme na video. A nyní už dávám slovo Danovi, který zastupuje Emu McClarkin. Ona připravila na základě článku 53 stanovisko pro výbor KALD, kde máme spoluzpravodaje paní Kanovo a Sabine Verheyen. Takže nyní dávám rovnou slovo zástupci paní McClarkin. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, Emma bohužel nemůže být dneska s námi, takže já budu prezentovat eh, toto stanovisko, čili audiovizuální služby. Směrnice v této oblasti je zásadní pro fungování jednotného trhu. Je to důležité i pro rámec, který je silný a který v podstatě reaguje na kulturní citlivé, eh, citlivé body jednotlivých eh, zemí a zároveň ochraňuje investice a růst. Vidíme zde změnu, pokud je o lineární vysílání na nelineární různé šerovací rámci platformy. To znamená, že v podstatě celá tato platforma těchto služeb AVESM je zásadní pro e, celou tuto oblast. Rozšíření rozsahu je samozřejmě i v našem zájmu. To, že zde zahrneme e, e SP do této směrnice ATM. E zde znamená, že budeme samozřejmě reagovat i na ochranu nezletilých, expos kontrolu posílíme Snažíme se samozřejmě o určité komerční pravidla, která se týkají VSP a e, obsah, který e, generují uživatelé, že to bohužel ale jde příliš daleko, diskriminuje to za například ne, evropské uživatele. Ex ante kontrola zde je sice k dispozici, ovšem není možné ji implementovat. Myslíme si dokonce, že to není dobré, lepší je nějaká kontrola ze strany eh, rodičů a zároveň určité posílení povědomí v této oblasti. Dále je to směrnice e-commerce, onlineové platformy, které zde budou mít omezené pravomoci. Mělo by to negativní dopad na fungování digitálního trhu. Organizace bohužel by byly zodpovědny za obsah, aniž by měly jakoukoliv redaktorskou odpovědnost, dokonce často ani nebudou mít možnost vůbec jakékoliv kontroly v této oblasti. Pokud chceme, aby tento trh byl opravdu svobodný, volný, komise navrhuje ochranu VSP v rámci této směrnice a hm, přistupuje k tomu z harmonizačního hlediska. Minimální harmonizační přístup tím, že umožníme členským státům eh, eh, jasnou kontrolu v oblasti VSP, by mohlo vést k dalším omezením v oblasti lepší regulace prostřednictvím legislativy na straně členských států, což si myslíme, že by odradilo další subjekty a bylo by to obtížné pro malé firmy, střední podniky. Pro naši frakci ta e, e, záležitost země původu je zásadní a je to zásada celého tohoto, e, celého to, celé této regulace. Dále v extrémních případech samozřejmě umožňujeme zachování národních regulátorů. Dále je to například eh, možnost vybírání různých poplatků, pokud jde o zacílení, eh, po, zacílení na svou vlastní populaci, když do evropský obsah, to si myslím, že není správné. Celý tento přístup je podle našeho názoru špatným odklonem. Je, eh, myslím si, že to bohužel nezvýší investice do obsahu. Ehm, my jsme odstranili tu oblast poplatku. Ehm, ochrana země původu je zásadní i pro ostatní oblasti, kde máme kompetence, například v oblasti e-commerce, směrnice. Proto je důležité, abychom zachovali zásadu země původu i v tomto ohledu. AVMS směrnice musí podporovat eh, hodnoty evropského obsahu a evropských hodnot E, nesmíme jít proti e, tržnímu přístupu pokud jde o zachování e, svobody v oblasti obsahu. Dále jsou to služby on demand, které by měly být omezeny a neměly překročí těch 20%, tak jak navrhuje komise v původním návrhu. Jakékoliv eh, další postupy by byly protekcionistickým přístupem a měly by dopad na globální trh a i eh, jednotný trh, který je o součástí. To znamená, že bychom měli být skutečně hrdí na náš obsah a podporovat konkurenci a požadavky trhu. Zde uvidíme díky tomu maximalizaci investic a zároveň produkování podle našeho názoru kvalitnějšího obsahu. Samozřejmě, že přístup svobodného trhu by měl být podporován, ale zároveň těch 20% v oblasti reklam, to znamená 20 minut za hodinu by mělo být dodrženo mm, mm, a ne ten 24-hodinový limit, který vidíme i e, na základě zkušenosti ze Spojených států, který měl negativní dopad Eh, kdyby zde byl tento limit zachován, tak by to nezvýšilo výnosy, dokonce by došlo k jejich snížení. To znamená, že tato směrnice je v celku pozitivní, ale neměli bychom rozšířit obsah nad rámec toho, co je praktické a potřebné, mm, aby zde nebyly různé protekcionistické kvóty a zároveň, abychom zachovali princip nebo zásadu země původu, která by měla být stěžení pro celou tuto směrnici. Děkuji za pozornost. Uh, eh, Julia eh, bude muset odejít, takže eh, bych jí měla slovo před ostatními řečníky. Děkuji. Děkuji, že se mi dala slovo. V, té, v návrhu stanoviska zpravodaje je toho hodně, co se nám líbí, co oceňujeme. Souhlasíme, že aplikace směrnice e-commerce by neměla být omezena na stávající status quo. Uh, nad to tedy, to je mm, princip země původu, který je třeba zajistit v AM, SD směrnici. Souhlasíme s opatrným e, přístupem, co se týče odpovědnosti za e, platform na sdílení videí. Na jedné straně si myslíme, že možnosti pro spotřebitele, aby upozorňovali na obsah, by bylo rozumné, ale je nejasné, do jaké míry ta opatření Mm, platformách jako věřování věku by v praxi fungovalo. Je mm, si uvě, nutné si uvědomit podobnosti i rozdíly mezi lineárním a nelineárním obsahem. V Německu máme zkušenosti s časovými okny na internetu, což samozřejmě je nesmysl, protože je vždycky někde 10 hodin na světě a eh, ti eh, diváci nemusí být z konkrétního státu také máme pochybnosti o deregulaci inzerce reklamy v lineárním, při lineárním vysílání, s tím souhlasíme. Co se týče platform pro sdílení videí, je třeba najít správnou definici, že je rozdíl mezi audiovizuální mediální službou, která má e, redakční odpovědnost a platí pro ně kvóty, a na druhé straně platformy pro sdílení videí, které nemají redakční odpovědnost, a kvóty pro ně neplatí. Věřím, že e, návrh zprávy ve výboru Kult může být vnímán i takto a každopádně to bude vítáno e, vyjasnění, protože aplikace kvót na platform pro sdílení e, videí by nedávala smysl. My souhlasím s regulátorem, myslíme si, že třeba posílit nezávislý dozor nad um, stanicemi. Mm, to je důležité pro mediální diverzitu a zajišťování demokracie. Tady také podáme pozměňovací návrhy. Domníváme se, že obecně je velmi důležité, aby IMCO uz, rychle dokončil svá stanoviska, to by bylo možné, abychom zajistili, že při, ve vyjednávacím procesu IMCO jenom obavy IMKA, co se týče aplikace směrnice, by byly plně zohledněny v, v kulturním výboru. Děkuji. Je tady někdo za EPP? Ne. Paní Head? Vítejte. Máte slovo tady za socialisty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 Ah, the microphone is not working. Could you... Mikrofon nefunguje, takže prosím přejděte další. Přesuňte se tedy vedle. Vypadá to, že to funguje, ale nefunguje pro tlumočníky. Funguje to? Ja, dobrá, dosa. Ano, funguje. Děkuji. Já chci poděkovat eh, mě McClarkin, eh, zpravodajce mm, za její práci na tomto návrhu. Byli mm, jsme tady, když jsme mluvili o směrnici minule. Eh, mm, tady byla řada otázek. Není je to v podstatě to tež jako minulé ty otázky, které jsme kladli, proto je důležité, aby ta pravidla jasně zohledňovaly perspektivu spotřebitele. Musíme proto zajistit, aby práva spotřebitele byla zajištěna. Především děti jsou velmi ovlivněni obsahem audiovizuálních médií a proto by měly být obzvláště chráněni při um, klasifikaci produktů. To děti bychom měli, na děti bychom měli brát tohle děti mají právo být dětmi a za to bychom se měli zasazovat. Ale restriktivní alkoholová politika, to jsme vždy propagovali. Měli bychom škody, které nastávají v důsledku zneužívání alkoholu, omezovat. A to můžeme udělat tím, že pravidla pro reklamu na alkohol ještě jednou zvážíme. Například u tabákových produktů máme tvrdší pravidla. Musíme také bránit spotřebitele, garantovat jejich bezpečnost, to musíme také brát v úlohu. Mm, co se týče přepracování směrnice pro audiovizuální média, tady musíme především Ehm, násilí, které je ve všech médiích, se musí neustále projevovat, tak tady proti tomu musíme bojovat. Samozřejmě to nesmí být na úkor eh, svobody názorů a projevu. Samozřejmě situace je různá v jednotlivých zemích, jsou tam různá pravidla, různé předpisy, proto musíme akceptovat určité aspekty návrhu komise. Společně se shodneme jistě na dobrém stanovisku. My tady přidáme naše názory, naše komentáře a vycházím z toho, že má mm, svolá schůzi stínových zpravodů, abychom si mohli vyměnit názory. Dita Charanzová a Kaja Já eh, zase mluvím za kolegu, který chtěl zmínit dvě věci. Vítá ehm, návrh paní McClarkin je ehm, tady možnost najít eh, lepší rovnováhu. Musíme hledat alternativu kvótům, protože to nic neřeší není jasné, jak by kvóty přinesly přidanou hodnotu obecně pro nějakou spolupráci mezi stanicemi a státními orgány. Měli bychom podporovat, to podporovat, ne vynucovat. Také se to týká finančních příspěvků, které nevidí jako řešení. vzhledem k tomu, že z malého členského státu chce eh, jasně říct, že tento návrh se týká nejenom velkých členských zemí, ale chovává i kulturní diverzitu. Základní principy mm, je to, o co tady jde, svoboda projevu, otevřený internet, principy vnitřního trhu, volný pohyb zboží a služeb. To, eh, o to nesmíme přijít. Já mám několik komentářů z mé strany. Budu na konci seznamu nebo pokračujte. Já jsem se chtěla zeptat možná předsedkyně, zda jsme řešili um, střed zájmu, co se týče zpravodaje ve výboru KAULT, protože tato zpráva evidentně obhajuje zájmy eh, vysílacích stanic, televizních stanic. To nevím, zda se to řešilo na konferenci předsedu výboru například. Pak k té vlastní podstatě platformy na sdílení videí. Vítám přístup zpravodaje. Musíme si uvědomit, že chování lidí se mění. Měli bychom ta chování chápat, než začneme přílišně regulovat. Musíme se zaměřit na to, jak nejlépe dosáhnout našich cílů. Například se projevilo, že samoregulace funguje poměrně dobře. Koregulace pro eh, snižo, při snižování eh, dětské pornografie, vzhledem k tomu, jak se rychle vyvíjí její technologie. Když tedy přijdeme s podrobnými nařízeními, tak možná už budou zastaralé, protože technologie Eh, už se dávno posunula jinam. Nemyslím si, že hm, společnosti by měly definovat koncepty jako nenávistné projevy, pobytky k násilím, eh, propagace násilí. Ano, to mě, by měli uplatňovat tuto politiku, ale neměli by o tom rozhodovat, protože to by mohlo vést k tlaku na svobodu projevu poslední bod ke kodexům chování. Spravodaj toto chce na národní úrovni, raději pokud chceme ale, aby společnosti působily v celé Evropě, pak bychom měli podporovat rozvoj kodexů, pokud možné, na, no, na úrovni Unie. Denis Jong. Děkuji. Omlouvám se za spoždění, jsem neslyšel tady úvod. Několik připomínek, protože eh, eh, teprve probíhá podrobnější přeskum bou návrhu mé frakci. V minulosti jsme zdůraznili několik problémů, především in reklamu, hm, vzhledem k dětem. Také si myslím, že když mluvíme o audiovizuálních mediálních službách, pokud necháte všechno na trhu, tak to asi znamená, že není dan, nejsou dostatečné služby pro menšiny, například jazykový problém. Mělo by to být mm, to, jak říká komise ohledně těch evropských děl. Pravodaj má velkou důvěru v to, že trh se sám bude regulovat, ale chtěli bychom nějaké záruky, že to, co neudělá trh, tak by to měl být ta dostupnost služeb zajištěna pro ty, co si je přejí. Toto tedy jsou moje předběžné poznámky v minulosti, kdy jsem byl stínovým zpravodajem předchozí zprávě. Eh, některé pozměňovací návrhy, které tady badly, co se týče eh, reklamě, by byly také relevantní v této zprávě. Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně. Abych byla upřímná, skutečný e, příspěvek k revidované směrnici a eh, eh, MSD je omezený. Má to smysl v kontextu celého digitálního jednotného trhu, ale očekávala bych ambicioznější, méně preskriptivní a omezující. Věkové kontroly, jejich zavedení, to je se mělo přivítat. Tady souhlasím. Programy, které mohou ohrozit mm, fyzické morální, morální vývoj nezletilých, by se mělo také omezit. Mělo by být zajištěno, aby eh, eh, mladiství neviděli nebo neslyšeli, ale musíme být opatrní. Internet není stejný jako televize. Místo, abychom aplikovali televizní pravidla, tak možná bychom měli omezovat pravidla pro televizi. Ehm, mediální věci jsou vždy obtížné a nalezení rovnováhy je vždy náročné. Jaký je, jaké je správné množství ruského obsahu v televizi? 20, 30, 10 Žádný cíl? Pro mě odpověď je žádný cíl, ale jsem si jistá, že jiní mají jiné názory. Musíme být opatrní také u národního obsahu a financování. Poslední bod chci zdůraznit mm, povinný e, přístup musí být v tom návrhu začleněn. Komise mm, tvrdila, že tomu tak bude, bohužel tomu tak není. Děkuji. Omlouvám se, děkuji. Mm, také já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale eh, mám toho tolik, že se snažím být všude. Ale chci navázat na to, co řekla Dita o přístupu, dostupnosti. O tom jsme jednali s mnoha kolegy před touto schůzí. Ehm, chybí to v tom legislativním návrhu. Co dnes potřebujeme, je nejenom ehm, přenositelnost, také dostupnost je skutečně na čase, aby evropští občané měli přístup k programům digitálnímu obsahu v jiných zemí. A měli bychom se zaměřovat na toto, toto chybí v té zprávě. Já doufám, že se nám eh, našimi pozměňovacími návrhy podaří zlepšit návrh Evropské komise. Děkuji vám. Hmm. Já mám několik poznámek, já jsem pečlivě tady poslouchala, byl to zajímavá diskuse chci naváhat, navázat na to, co eh, řekla Kája Kalas. Pokusit se zajistit, že nebudeme se snažit příliš ehm, předepisovat otázky, které souvisí se soudou projevu. Musíme být opatrní, co se týče ochrany dětí a um, zločinům z nenávisti, ale začíná to být příliš preskriptivní, na co lidé tedy mohou koukat a A to začíná hrožovat svobodu médií, takže Kájo, mě by mě by zajímalo víc o těch pozměňovacích návrzích, o kterých si uvažovala a bych vás podpořila. Je to velmi obtížná oblast, ale slyšela jsem, jak to někteří popisovali jako konec redakční kvality, rozhodnování o tom, co je akceptovatelné a co ne do tisku. A bylo by velmi obtížné, kdybychom jako politici příliš předepisovali, co je akceptovatelné, místo toho, abychom řekli, co není. Dále já mám skutečně problém s, s těmi poplatky dávkami, jak to předkládá komise. Já vím, že zpravodaj se snaží to měnit, ale pokud máme jednotný trh služeb, tak to znamená, že lidé jsou, e, mají možnost nabízet služby v jiných jednotlivých členských zemích. A nezačínáme e, říkat, že když budete nabízet služby v mé zemi, tak na vás uvalím daň, která půjde do fondu, který použijí jenom na podporu domácího průmyslu to se mi zdá být naprosto nerozumné. Pokud řekneme, jako i některé členské státy, že chtějí podporovat národní obsah, že dát daňové prázdniny, který může, kterých může využít kdokoliv, a mm, produkovat filmy v Belgii, Lotyšsku nebo Německu, kde, který kdokoliv může dělat ty filmy a dostane daňové pobídky, to je v pořádku. Ale pokud dáváme, valujeme poplatek za jiné než domá, na jiné než domácí firmy a to půjde do fondu, který bude e, se používat jenom na podporu domácích firm, tak to se mi nezdá být jako přístup podle jednotného trhu. Doufám tedy, že se nám podaří najít jiný jazyk, jinou formulaci, aby byla zachována rovná konkurence při současné podpoře domácí kulturní produkce. To jsem chtěla říct, děkuji. Má komise k tomu něco? Dan se k tomu chce vrátit. Takže Dan Dalton, prosím. Ano, přišel do trochu jiné role, sdělil svůj osobní názor, ale samozřejmě to sdělím také všechno zpravodaji. Podle mého pozoru, pohledu a souhlasím s tím, co zde říkalo Alde, měli bychom zde snížit počet pravidel audiovizuálního obsahu, ne navyšovat. Z pohledu spotřebitele je důležité nastavit dobrá pravidla týkající se dětí a nezletilých, chránit je a také řešit problém nenávistných projevů co dosud udělal internet eh, v souvislosti s eh, platformou on demand, eh, vlastně dal spotřebitelům možnost kdykoliv vypnout program, pustit se ho později nebo prostě si podívat na něco jiného. Takže ty citáty nemají, ty kvoty nemají smysl dlouhodobě, protože 20% kvot, ano, tak nemůžete jenom koukat na 20%. Pokud jsou tam nějaké věci, na které se lidi chtějí podívat, no tak se na ně dívat budou auto VSP, eh, lidé tam vlastně nemají tu redakční kontrolu toho, co se tam odehrává, co se tam nahrává. Takže já si myslím, že pravidla hm, product placementu jsou těžká, když tam není žádná redakční kontrola. Myslím si, že to jsou témata, která bychom měli ještě nějakým způsobem vyřešit. Doufám, že se nám podaří tato pravidla udělat moderní Eh, střižená na míru eh, prostředí, které dalo spotřebitelům větší možnost a moc si vybírat to, co se jim líbí a to, co se jim nelíbí, prostě nedokoukat. A všechny další věci předám zpravodaji, ale myslím si, že opravdu zde máme takový zárodek eh, společné schody, takže určitě se těším na reakci zpravodaje. Komise, prosím, a také ten konflikt zájmů na eh, dvou zpravodajů, kteří jsou také eh, v členové těch eh, veřejnoprávních kontrolních orgánů. Jak tam říct, v politických skupinách nebyla většina, která by to, to dále podporovala. A teď má slovo komise. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za tento návrh. Když jsem slyšela, co jste zde říkali a četla jsem si vaše stanovisko, tak se na těch cílech víceméně shodneme. Ale my jsme pro ně nalezli jiná řešení. Platformy VSP pro sdílení videa, ano. Zde musíme vyrovnávat mezi svobodou projevu a potřebou ochrany a také řešit to otázku zodpovědnosti. Chápeme, že chcete jít spíše cestou samoregulace nebo společné regulace, že by to mělo být cesta té koregulace, ale z právního hlediska to možné není, protože zde máme co dočení se směrnicí. Když jsme vypracovali návrh, tak jsme na to pomýšleli, ale bylo nám řečeno, že směrnice nemůže požadovat po členských státech specifickou eh, implementaci. Takže my můžeme jít jedině cestou regulace. Doufáme, že se to tedy povede, ale nemůžeme nikoho k tomu nutit. Eh, země původu. Plně souhlasíme s tím, že toto by měla být naše hlavní linie, se k tomu takto postavit. A co se týče mechanismu výjimek, tam jsme navýšili náš termín a to proto, že už jsme se setkali s takovými situacemi, kdy jsme museli přijmout eh, rozhodnutí o výjimence a mohu vám říct, že to je opravdu velice těžké rozhodování, protože se to týká základní svobody a komise to musí náležitě zanalizovat. To trvá určitý čas a vždy, když volá, eh, využíváme tento postup, tak musíme použít ten naléhavý postup na komisi, protože opravdu jsou tam velice krátké lhůty, když musíte všechny náležité aktéry eh, kontaktovat a skonzultovat. A proto jsme navrhli také to odložení toho termínu. Co se týče poskytovatelů služeb on demand. Ano, souhlasím s tím, že mít tady kvótu přímě řečeno není ideální řešení. Zvláště u tohoto typu služeb on demand protože když budete mít těch 20% třeba a půjdete na Netflix a řeknete si, že si prostě podíváte na ostatních 80%, protože se to chcete dokoukat, takže těch 20% nemá e, velkou účinnost. Takže těch 20% by se mělo propojit s tou e, povinností propagace. Takže pokud zde dáme tu povinnost, tak je jediný způsob, jak to bude pro, po, mm, účinné a že budou propagovat určitý evropský obsah. Potom, co se týče daní a poplatků. Musíme si vyjasnit, jaká je realita. 1. září tohoto roku komise přijala usnesení o systému poplatků, který byl notifikován podle náležitých pravidel a týká se směrnice o audiovizuálních mediálních službách a tento systém zavádí poplatky pro všechny poskytovatele, kteří jsou distributory v určité zemi, tak aby ti, kdo spolu soutěží na určitém konkrétním trhu, aby se na ně vztahovaly stejné finanční povinnosti. A to tedy jasňuje, že tyto typy poplatků jsou mimo tuto směrnici, to je kompetence členských států. Nyní my si ujasněme právní situaci a jde o to zajistit, jak už zde zmínila předsedkyně, aby to nešlo směrem, který by se nám nelíbil. Například, aby nevznikla taková situace, že někdo bude jenom propagovat tu vlastní produkci. Je třeba tedy zajistit také kompatibilitu spravedlivý týkající se státní podpory. Protože ty poplatky e, musí být potom k duhu všech, kdo do toho fondu zaplatili, ať už jsou z vlastní země nebo z jiné země. Takže toto musíme vyjasnit v tom právním znění návrhu, aby se tedy dodržovala ta pravidla o státní podpoře. A musíme to jasně říci, že toto je aktuální právní stav. Na závěr téma reklamy. Už se to zde zmínilo. Je třeba zde provést deregulaci a my jsme se to snažili, tedy říci si, kde je možná deregulace v souvislosti s touto směrnicí a proto jsme navrhli větší flexibilitu pro vysílací společnosti, protože těch 20%, tak jak je to dnes, už není zapotřebí. Protože eh, kdokoliv z nás, když se dívá na televizi a je tam moc těch reklam, no tak se prostě vezmeme tablet a díváme se na tabletu tam, kde ty reklamy tolik nejsou. Takže těch 20% to by bylo sebevražedné, lidi by přišli o e, své diváky, takže jsme vyšli z toho, že trh si to vyřeší sám a není třeba to řešit. Přístupnost zde, jenom zopakuji to, co už opakovaně uvedl pan komisař Ettinger. Pokud kolegislátoři dojdou k závěru, že pravidla o přístupnosti by zde měla být, tak samozřejmě my je velice rádi vrátíme do uh, směrnice o audiovizuálních mediálních službách, ale když jsme to uh, přijímali, tak sta, uh, vlastně komise to nemohla dávat do dvou, legální, do dvou právních nástrojů, takže to byl ten důvod, proč to, se to tam nedalo. Děkuji vám. Co se zpravodaji ještě zpravodajka vyjádřit? Já si myslím, že už to je vše, co chtěla říct. Já se postarám o to, aby se dozvěděla vše důležité a těší se na spolupráci se všemi tak, abychom nakonec měli dobré stanovisko. Luta pro pozměňovací návrhy je 17. října, čili příští pondělí v poledne. Děkuji. No a nyní přikročíme k dalšímu bodu. To je legislativní přeskum nástroje pro zlepšování právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitelů. A čeká nás zde komise, zde Den, Najsě no z komise o nástroj pro posouzení dopadů na spotřebitele o srovnávacím přehledu v souvislosti se spotřebiteli. Takže jakmile budeme mít k dispozici prezentaci, tak vám předám slovo. Počkáme se, až se prezentace zobrazí. Děkujeme a ti, kdo odcházejí, to jsou ti, které neznají, mají spotřebitelé. My se vás zapíšeme. Takže já si to zapíšu a probereme to na koordinátorech. Tak prosím, Dané. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za tu možnost zde představit dvě témata, a to v následujícím pořadí. E, napřed e, spotřebitelské trhy 2016 a potom ten nástroj analýzy dopadů na spotřebitele. Tak jenom stručně ta srovnávací tabulka spotřebitelů je z roku 2008 a je to takový základ eh, eh, dat týkající se spotřebitelů, které sbírá komise a analyzuje. Takže jsou zde dvě tabulky, obě se týkají monitoringu dopadu na spotřebitele na jednotný trh Consumer Condition Scoreboard. Eh, poslední vyšla na září loňského roku tato tabulka vyhodnocuje spotřebitelské prostředí v členských státech, znalosti, důvěra, plnění a vymáhání pravidel, spory a řešení sporů a také se pohlíží na maloobchodní trhy z přeshraničního hlediska a také na využívání e-commerce. Potom Consumers Market Scoreboard – Tabulka spotřebitelných trhů, spotřebitelských trhů, poslední vydání máme z roku 2016 ze září, to se tedy týká spotřebitelských trhů z pohledu spotřebitele. A to na, pohlíží na eh, různé aspekty, srovnatelnost, eh, výběr, eh, důvěryhodnost, zhoršování situace a očekávání. Obě tabulky podléhají metodologické revizi, kde jsou tedy zapojeny různější aktéři i různé útvary komise, Například také společné výzkumné středisko nás odborně podpořuje. Také jsme byli v kontaktu se sekretariátem výboru IMCO v této souvislosti. A to vedlo k tomu, že zde došlo k určitému metodologickému zlepšení. Nyní se tedy budu věnovat tomu poslední vydání tabulky v oblasti spotřebitelských trhů. Na úvod bych rád řekl, že zde tady máme takový přehled toho, jak občané EU vnímají spotřebitelské trhy a jejich fungování v souvislosti s klíčovým zbožím a službami na základě dat, která byla se sbírána v roce 2015. Bylo to vlastně takové páté kolo širokého výzkumu, který zkoumal u spotřebitelů, kteří nedávno něco nakupovali na trhu spotřebitelském, jaké měly očekávání, názory, pohledy. Týká se EU 28 i Islandu a Norska. Vlastně u každého trhu, u každé země obecně proběhlo nějakých 500 rozhovorů a u čtyř států tam byla výjimka. Data byla se sbírána v roce 2015 a e, chce analyzovat výkonnost e, trhu a takovou základní linii e, spotřebitelských trhů před účinky těch kroků Junckerovy komise. Takže máme pokryto 42 trhů. A hlavní ukazatel je takzvaný Market Performance Index, což je složený ukazatel, který má pět složek. A ty vidíte zde v tomto přehledu. To je srovnatelnost nabídek, jak snadné nebo těžké je srovnat si nabídky na trhu, potom důvěra eh, v spol- malé obchodníky nebo v eh, poskytovatele služeb, že dodržují pravidla, míra dodržení Hmm, očekávání spotřebitelů, jak jsou spokojení spotřebitelé s eh, disponibilitou služeb a produktů jednotlivých poskytovatelů a potom řešení problémů nebo nějaké nevýhody pro spotřebitele. Jak už jsem uvedl, došlo vlastně k eh, přepracování metodologie, v revizi metodologie, zjistili jsme, že ten index je kvalitní, ale e, provedli jsme určitá zlepšení, například význam a váha jednotlivých komponent e, v tom indexu jako e, celku vychází z výsledků šetření. Takže my jsme se jich také ptali na to, jak relativně důležité jsou pro ně jednotlivé složky toho indexu. Ta hlavní zjištění je následující. Všeobecně dochází ke zlepšení fungování spotřebitelských trhů z pohledu spotřebitele. A vlastně se zrychluje ten pozitivní trend, který sledujeme už od roku 2010. Také vidíme, že služby se zlepšují rychleji v období 2013 až 2015 než trh se zbožím. A předtím se e, vlastně e, ty nůžky mezi těmito dvěma typy rozvíraly, ale teď už jsou menší. Co může, čím můžeme vysvětlit tu zlepšenou výkonnost? trhů. My jsme například analyzovali to, jestli zlepšené ekonomické podmínky eh, je ten důvod, jestli to můžeme tedy vysvětlit tím, že se zlepšá hospodářská situace. A tato hypotéza se nepotvrdila. Takže jsme dospěli k závěru, že to může být z části dané reformami v jednotlivých členských státech, strukturálními reformami, které vedou k tomu, že tady ty spotřebitelské zkušenosti se zlepšují. Máme zde různé eh, typy trhů a analyzujeme jejich vývoj. A nejrychlejší nárůst došel, nastal v oblasti finančních služeb. Ale hlediska eh, hospodářských klastrů, klastrů trhu je prostě nejméně výkony. Co vedlo k tomu to nárůstu? Máme zde hlavně nárůst důvěry. Důvěry spotřebitelů v to, že maloobchodníci dodržují pravidla na ochranu spotřebitele a také se zvýšila e, míra spokojenosti, naplňování, očekávání zákazníků. A možnosti spotře- eh, spotřebitelů porovnat se jednotlivé nabídky. Že zde vidíte ten nárůst v roce 2015 je vlastně důsledkem předchozího vývoje. Otázka, které trhy jsou na tom nejlépe, které se nejrychleji nejlépe rozvíjely, to vidíte zde. Na prvních třech eh, místech se ubytování na dovolené, kulturní služby a zábava a potom komerční sportovní služby. Eh, vlastně nejhorší jsou služby v oblasti nemovitostí. Poprvé úplně vlastně nejhorší výkonnost, potom hypotéky a investiční produkty. Eh, figurovaly i v těch eh, minulých analýzách V eh, dolní části tabulky, ale ne nutně v tomto pořadí. Co se týče trhu se zbožím, tak nejlépe jsou na tom knihy, časopisy a noviny, zábavní zařízení, elektronika a velká elektronika, bílá elektronika pro domácnosti. Nejhorší jsou na tom paliva pro vozidla, maso, masné výrobky a ojeté automobily. Největší nárůst byl v oblasti půjček, eh, úvěrů, kreditních karet a bankovních služeb a také více výrazně zlepšily služby v oblasti vlakové dopravy. Když se podíváme na jednotlivé eh, skupiny trhů služeb, takzvané klastry, tak na svislé ose uvidíte, nakolik se zvýšila výkonnost těch trhů, takže například podíváme-li se na klaster bankovních služeb, to jsou vlastně trhy finančních služeb, bez e, služeb pojištění zde byl ten nárůst nejvyšší, ale na té ose X vidíte, že nadále je to vlastně ten nejméně výkonný klaster zatímco rekreační služby by narůstaly nejméně, ale stále jsou vlastně na tom nejlépe. Když se podíváme na zboží, tak to vypadá jinak. Ty výkonnější klasty, například polotrvanlivé výrobky, ty měly také vlastně nej, nejlepší výkon a největší nárůst nejnižší výkonnost mají opět automobilové výrobky, když eh, ten eh, nárůst byl zde nejrychlejší. A to jak u nových, tak u ojetých automobilů. Pak zde máme obrázek agregovaných dat Evropské 28. Jsou zde výrazné rozdíly mezi tím, jak si vedou jednotlivé trhy v jednotlivých zemích. Zde vidíte tři trhy, kde je největší rozptyl v oblasti výkonnosti. Vidíte tedy těch pět zemí z vrcholku tabulky a pět, které jsou ve spod. Největší rozdíly jsou ve službách v oblasti elektrické energie 34,1%. Také velký rozptyl byl ve službách dodávání pitné vody a v oblasti eh, železniční dopravy. Takže zde je ještě možnost, jak zlepšit fungování jednotného přeshraničního trhu. Když se zaměříme na určitá specifická zjištění z jednotlivých trhů, například jsem řekl, že finanční služba se nejvíce zvyšovala, ale jsou nejméně výkonným sektorem, tak eh, telekomunikační služby tam je největší nespokojenost eh, zákazníků. Eh, ne, že to je těžké, když nastane problém, ale k těm problémům dochází nejčastěji zde, nejčastěji spotřebitelé také poukazují na problémy. Potom už jsme hovořili o těch nemovitostech, že se e, služby v oblasti nemovitostí těší nejmenší důvěře a nejméně e, vlastně naplní očekávání spotřebitelů. Poprvé dochází k nárůstu e, počtu spotřebitelů, kteří mění dodavatele na určitých relevantních trzích. A napříč těmito trhy, kde je relevantní změna dodavatele, tak od roku 2010 je to poprvé, kdy více spotřebitelů mění dodavatele elektrické energie. Je to vlastně poprvé od roku 2011, že zde dochází k takovému nárůstu, jaké k němu dochází. U pojišťovacích služeb tam máme tedy největší nespokojenost, když dochází problémů, ale nedochází k ním tak často, protože aby ten problém nastal, tak musí nastat nějaká eh, nepravděpodobná situace, která vede k tomu, že potom je aktivováno to pojištění. Když jsem zmiňoval přechod k jinému dodavateli, takže 11 změnilo dodavatele v roce 2015. Eh, je to trend zvyšující se ve srovnání s rokem 2013 se jiný než eh, v letech 2011, 12 a 13. Největší nárůst při změně dodavatele jsou rekreační služby a nejnižší v oblasti bankovních služeb. Nejníže eh, v této oblasti jsou eh, hypotéky, kdy jenom 7% spotřebitelů změnilo dodavatele. Ale ta E, míra procentuální nestačí pro analýzu skutečného fungování trhu, proto tedy klademe další otázky týkající se přechodu k jinému dodavateli, například jak e, snadné pro ně ten přechod byl pro ty, kdo přešli k jinému dodavateli a tam se těch, co k někomu jinému nepřešli, hmm, jak je to pro ně snadné nebo nesnadné, nebo proč se ty jako nezměnili. Snadnost přechodu zde opět analyzujeme jednotlivé skupiny trhu. Jako nejsnažší se to jeví v oblasti rekreačních služeb a pojišťovacích služeb. A eh, horší výsledky jsou například v oblasti telekomunikací, tam je to nahlíženo jako složitější. Pro spotřebitele bylo nejsnažší přejít k jinému eh, poskytovateli v oblasti sportovních služeb, pojištění automobilů a podobně, u hypoték investičních eh, a jiných finančních služeb tam je nejnižší skóre při přechodu. A opět úplně ve spolče 8 eh, jsou hypotéky. poprvé jsme eh, provedli multivariantní statistickou analýzu, kde jsme zohledňovali také například různé sociální a další aspekty. Tento typ analýzy se tedy liší v tom smyslu, že umožňuje počítat čistý dopad určitých charakteristických jevů. A dospěli jsme k tomu, že finanční situace má relativně největší dopad na všeobecnou tržní výkonnost z pohledu, eh, z pohledu spotřebitelů a na výsledek v tomto ukazateli. Pro ty spotřebitele, kteří jsou na tom obecně hůře, tak ti na trhy mm, nahlížejí nepříznivěji, často se setkávají s omezeným přístupem k určitému typu produktů na trhu. Nedávno v únoru tohoto roku jsme vydali široce pojatou studii o zranitelnosti spotřebitelů a to svým způsobem také podporuje některá zjištění eh, této analýzy a poskytuje další detaily. Například spotřebitelé, kteří mají těžší finanční eh, situaci, mají častěji problémy s přístupem, že například eh, jim je odmítnutá půjčka, nemají platební kartu, mají problém v e-commerce a jsou zranitelnější v jiných oblastech zranitelnosti, kterými se studie zabývala. Bylo to pět oblastí zranitelnosti. Určitý dopad má i vzdělání na pohled na trh ze strany spotřebitelů je zde negativní korelace mezi výsledkem MPI a mírou vzdělání. Zdá se, že vzdělanější lidé mají tendenci očekávat více a že jsou to takový pozornější spotřebitelé a dávají tedy nižší hodnocení. Um, Zabývali jsme se i jinými ukazateli, které nebyly součástí toho hlavního složeného indexu, ale podívali jsme se na to, jakým způsobem jsou ve vztahu se specifickými komponenty. Zjistili jsme při analýze sen například, že je zde určitá korelace mezi určitou jednoduchostí změny dodavatele a úrovní dané ceny. Co to znamená? Ceny jsou nižší v zemích, kde je tento přechod eh, mezi poskytovateli jednodušší. Některé země, například u velkých elektronických produktů, novin, poštovních služeb, knížek nebo například pojištění automobilů, jsme zjistili korelaci mezi tím, jakým způsobem hodnotí spotřebitelé tu možnost volby a zároveň cenu. To znamená, když jsou schopni například s tou nabídkou, tak v těch zemích většinou je ta cena i nižší. Čili toto je takový pouze začáteční pohled, první pohled na tu tabulku srovnávací, Dokument máme k dispozici na webových stránkách, samozřejmě, že máme i fact sheety k dispozici, grafické dokumenty, grafické znázornění celé záležitosti k dispozici. Já jsem ochoten jistě odpovědět i na vaše dotazy, takže ještě jednou děkuji za pozornost. Chcete, paní předsedající, abych rovnou přešel k další prezentaci? Dobře, výborně, takže ano, nebo pokud teda jsou nějaké dotazy, nyní ještě dobře. Evelyn, Evelyn Gebhardt má otázku. Já bych měla otázku. Ta čísla, která jste nám eh, dali, co se týče eh, změny poskytovatele, eh, že pojišťovnictví je to snazší než u telekomunikací například. Je to, nebo ověřovali jste, že zda existuje korelace mezi eh, změnami smluv, protože u telekomunikací se nabízejí nové smlouvy, ale ta smlouva obvykle trvá dva, dva roky, tak eh, test to netýká. Když to, když je změna pojistné smlouvy, tak tam je automaticky to právo, aniž by se čekalo na konec toho smluvního vztahu. Ověřovali jste to také? Mm. Proč tedy v jedné eh, branži jsou častější ty změny než v jiné? And, and the way I read... Hmm. Tak jak já jsem to pochopila, ten slide, tak by vlastně se hovořil vlastně průřezově ve všech sektorech spokojenost spotřebitele, to znamená rostla, pokud jde o trh. A poslední poznámka. Bylo to propojení té spokojenosti s možností volby tam, kde lidé mají větší volbu, větší výběr, většinou tam jsou i nižší ceny a zároveň vidíme vyšší úroveň spokojenosti. Alespoň takto jsem to pochopila já. Je to tak nějak shrnutí toho, o čem jste tady tak podrobně hovořil? Děkuji. Nejprve na ten přechod mezi poskytovateli služeb. Víte, v této tabulce vidíme dva typy takové změny. Jedné říkáme externí, v našem jargonu to znamená změníte poskytovatele, ale můžete změnit i produkt, samotný tarifní program, produkt, tomu říkáme interní switch či změna. Zde neměříme interní změnu, my jsme se dívali pouze v tomto průzkumu na tu externí změnu poskytovatele. Nicméně zvažujeme v té následující vlně, etapě, možno zabývat se i interní změnou. To znamená rozsah změny produktu u stejného poskytovatele a důvody proč například nesměnili poskytovatele či produkt, tak tam rovněž zahrneme tu možnost toho, že řekněme, našli nějakou lepší možnost ustávajícího poskytovatele minulosti jsme prováděli průzkum u externí změny, ne tak detální. Máme tam zprávu u těchto ukazatelů a srovnáváme to, co je srovnatelné když jsme položili podobnou otázku v tom předchozím období a vystávajícím období. To znamená, když hovoříme o tom, že počet těchto lidí se zvýšil, tak to je u toho externího, u té externí změny, posk samotného poskytovatele. Nemůžeme z toho ale dospět k, nějakým zásadním závěrům. Hovoříme tam i o jednoduchosti, například změny poskytovatele a důvodu, proč se rozhodli zůstat u stejného poskytovatele. Ti, kteří změnili poskytovatele, nám řekli, že je prostě jednodušší to udělat v oblasti pojišťovnictví než v telekomunikačních službách. Důvodem může být, nebo ty důvody, které se změnila, mohou být validní důvody když se podíváme na typ daných smluv. Zda se zvýšila mm, nějak spokojenost spotřebitele ve všech sektorech, agregovaný výsledek je takový, nejde pouze o tu spokojenost, ale i o zkušenosti, komparabilitu, volba, důvěra v poskytovatele, nevýhody v důsledku různých možných problémů a tak dále. Agregovaně na těch výsledcích vidíme nárůst ve všech těch segmentech, které byly součástí průzkumu. Některých eh, došlo k navýšení drobnému, jiných značnému. Když se ale podíváme na jednotlivý trh v jednotlivých konkrétních zemích, vidíme příklady toho, jak u konkrétních zemí některé trhy naopak klesaly, pokud jde o spokojenost. Toto jsou agregované výsledky. Když je ale rozmělníme na jednotlivé země, tak ten obrázek je docela kontrastní. Ten, ukázal se vám i tu jednotlivou výkonnost pro jednotlivé trhy v jednotlivých zemích, což je propojeno i s určitou evolucí od toho původního průzkumu k současnému průzkumu v jednotlivých zemích, pokud jde o možnost volby. My jsme zavedli něco, co považujeme za zlepšení v rámci tohoto průzkumu. Nebo jak jsme položili tu otázku, my jsme se neptali na víc širší nabídku versus menší nabídka, ale jak jsou spokojeni spotřebitelé s, tou, s těmi možnostmi, které mají. Mnoho zúčastněných stran k tomu tak trošku poňouklo, protože vlastně ta širší nabídka nemusí vždycky znamenat eh, lepší situaci pro spotřebitele. Musí tam být například jednoduchost, komparability, transparentnost a tak dále. Čili ta otázka široké nabídky, jak jsou spokojeni vlastně s obsahem nabídky na, naši spotřebitelé, tak nás jsme zjistili, že v zemích, kde odpověděli spotřebitelé, že jsou spokojenější s nabídkou v těch konkrétních trzích, ne ve všech, ale těch, které jsou tam zmíněny, je to jaksi v korelaci s nižšími cenami. To je věc, kterou budeme dále zkoumat i v následující etapě. Budeme se snažit zjistit, jak robustná ta korelace zůstane do budoucna a zda jiných trhů, které byly součástí průzkumu nyní, ale budou do budoucna prokáží stejný určitý vzorec tohoto chování. Já mám ještě jednu doplňující otázku. Já jsem mluvil o externí změnu, že interní a externí to je něco jiného. Já stále slyším o ochraně spotřebitele v souvislosti s mm, nižšími cenami. E, mm, hrála roli také e, kvalita služeb nebo produktů vašich průzkumů? Eh, eh, tedy možnost volby a cena. Cena. Ta není v podstatě součástí těch ukazatelů, na základě kterých měříme tu spokojenost stran. To je vlastně takový doplňkový indikátor, který využíváme jako korelační ukazatel s ostatními ukazateli. Kvalita. Je zde jedna otázka, jež je součástí těchto indikátorů trhu a to, do jaké míry trh splnil očekávání spotřebitele daném roku, to znamená těch předchozích 12 měsících. To je jeden z komponentů, u kterého jsme viděli značný nárůst v roce 2015, čili je to jeden z takových těch hlavních hybních okamžiků zvyšování důvěry spotřebitele, pokud jde o plnění ze strany poskytovatele, jeden z hlavních aspektů tohoto zlepšení pokud jde o samotnou kvalitu, to je v podstatě tématem hloubkové analýzy, která následuje často po tomto analyzování scoreboard tabulky většinou teda pro konkrétní trh provádíme takovou detailní studii, abychom podrobněji pochopili všechny ty důvody nespokojenosti našeho spotřebitele. Toto je maximum, co mám u kvality, to znamená především ten stupeň splnění očekávání, které je součástí těchto ukazatelů. Dobře, říká paní předsedající. Nyní druhá prezentace. Já si pouze kladu otázku návrhu, zda bychom se mohli naučit ještě více z toho poučit, pokud bychom viděli konkrétnější informace podle jednotlivých zemí, protože toto jsou takové obecné obecná prohlášení. Samozřejmě, že my chceme pochopit, jakým způsobem, co si přeje spotřebitel, proto jsme vás o to požádali. Asi na to nemůžete odpovědět okamžitě možná, kdybychom se podívali na ta rozmělněná, granulovaná data, tak možná bychom získali více informací. A nyní druhá prezentace. Co se týče posledního bodu, tak já s tím plně souhlasím. Um, v tom scoreboardu jsou i takzvané um, ehm, vyše jednotlivých zemí, kde jsou podrobnější, které ukazují, jak Eh, trhy fungují ve srovnání s minulými lety. Mm, je tam evropský průměr, pak je tam nějaký narrativ, co se eh, mm, týče toho, že jsou trhy, kde to funguje dobře a jiné státy, kde to nefunguje dobře. To je samozřejmě jenom scoreboard, je to přehled Eh, podrobnosti jsou v hloubkové studii jednotlivých trhů. Nyní bych přešel k tomu, že budu prezentovat nástroj na hodnocení dopadů na spotřebitele. To je nástroj, který jsme vypracovali minulý rok, který byl přijat v rámci balíčku lepší regulaci Evropské komise. My vycházíme z toho, že kvalita politických té volby e, se může zlepšit aplikací principu lepší regulace a implementaci hodnocení politik. Lepší regulace a příslušný toolbox je aplikován službami komise, abychom, aby politiky byly založeny na důkazech, abychom měli relevantní informace pro naše rozhodování a dále eh, také aktuální analýzu, protože eh, význam dopadů ovlivňuje eh, analýzu. Hlavní doporučení jsou stanovení povinných požadavků, dále Toolbox zajišťuje provozní doporučení, to znamená pomoci praxi při aplikaci principu lepší regulace. Takže nástroj na hodnocení dopadu pro spotřebitele je součástí nástrojů lepší regulace. Ty nástroje nejsou závazné, pokud to není vysloveně řečeno. Nicméně to, co jsme řekli, co se týče dopadů na spotřebitele, tak je tady rostoucí zájem a také aktualizace aktualizaci tohoto hodnocení dopadů. Obsah má tři bloky. První je ta eh, racionální eh, zdůvodnění hodnocení dopadů na spotřebitele, proč je to potřeba, pak různé dimenze dopadů, protože to jsou vícedimenzionální dopady, metody, data pro Eh, hodnocení těchto dopadů. Adekvátní posuzování dopadů pro spotřebitele je horizontální záležitost, protože se týká široké eh, řady politik. A je to především um, protože trhy i produkty jsou stále složitější, i Eh, potřeby, měnící se potřeby stárnoucí společnosti, ekonomicky zranitelné populace, eh, důsledky ekonomické krize, které jsou stále pocitovány v určitých částech Evropy některými mm, kategoriemi občanů, potřeba zachovávat udržitelnější spotřební eh, modely, rostoucí mm, přetíže, informační přetížení, nové požadavky na spotřebitele, aby mm, vybírali eh, v důsledku držní liberalizace některých sektorů. Operační nástroj pro hodnocení dopadu spotřebitele je, jsou, eh, je struktura založená na několika klíčových otázkách. Tady jsou uvedeny dále Eh, ovlivní to možnost spotřebitele využívat vnitřní trh. To se samozřejmě týká hm, politik, které eh, eliminují eh, bariéry jako geoblocking, kdy se lidé hm, o diskriminaci spotřebitele podle místa pobytu. Dále ovlivní to cenu, kvalitu nebo dostupnost zboží a služeb. A tady Politika, která zvyšuje konkurenceschopnost nebo snižuje náklady pro podniky, pravděpodobně povede k nižším cenám pro spotřebitele, větší množství kvalitu a více možností volby pro spotřebitele. A také pomůže um, prevenci nekalé, pra, nekalých praktik. E, znalosti, důvěra, ochrana. Politiky, které snižují informační asymetrii, nebo nadměrné náklady pro, na přístup k informacím pro spotřebitele mohou eh, umožnit racionálnější rozhodování pro spotřebitele a pravděpodobně zvýší důvěru a ochranu spotřebitele. Trhy, které jsou eh, obvykle náchylné na tyto asymetrie, jako pojeté automobily, které pojistky, zpracované Eh, potraviny nebo nápoje. To je, tady to je velmi relevantní. Důvěra na efektivnější propagování práva spotřebitelů, dostupnost adekvátních mechanismů, včetně přeshraničních, přispívají k adekvátnímu financování trhu. Toto je důležité především v kontextu digitální revoluce, která eh, usnadňuje přeshraniční nakupování, ale zvýšuje příležitosti pro nekalé praktiky některých eh, podniků. Eh, dopad na bezpečnost a udržitelnost zboží a služeb pro spotřebitele. Například přímé komunikační kanály spotřebitelům jako loga, reklama, označování mohou pomoci spotřebiteli porovnávat produkty anebo je vést k zodpovědnějším volbám. Samozřejmě, pokud jsou důvěryhodné, eh, bude tam mít vliv na zranitelné spotřebitele. To je, to je kritická otázka, protože to je důležité. Je identif- důležité identifikovat, jak potenciálně zranitelní spotřebitelé mm, Mm, jak je, mm, je reagují na změnu, aby na ně nebylo těžší informovaně eh, se rozhodovat o nákupu zboží a služeb. Zranitelnost spotřebitelů může znamenat náležitost k sociodemografické nebo ekonomické skupině, která bude mít menší kapacitu fungovat jako spotřebitel. A také ale je to dynamický koncept Může to postihnout jakéhokoliv spotřebitele. Každý spotřebitel se za určitých okolností může stát zranitelným, například změnou životní situace nebo vzhledem k složitosti eh, zboží, služeb, marketingových praxí, které znesnadňují ověření své um, volby. Klíčové koncepce pro hodnocení dopadu na spotřebitele je blahospotřebitele, což jsou benefity nebo výhody, které vyplývají ze spotřeby zboží a služby. To souvisí s koncepcí přebytku spotřebitele. Jednotný trh digitalizace trhu umožňuje spotřebitelům přístup k většímu množství produktů, což zvyšuje jejich blahobyt, přístup například k nižším cenám, právě tato širší možnost volby zvyšuje jejich blahobyt. Eh, škody pro spotřebitele to je míra poškození, jako může spotřebitel zažít, pokud eh, mm, to, co trh nabízí, není, nedosahuje potenciál. Může to být strukturální nebo osobní. Strukturální souvisí s obecným špatným fungováním trhu, který produkuje suboptimální výsledky a osobní souvisí s problémy jednotlivce spotřebitele na trhu. V neposlední řadě podmínky pro spotřebitele měřené scoreboardem, mají maximalizace blahobytu pro spotřebitele. Jsou tři hlavní dimenze um, znalosti, důvěra, um, respektování pravidel, uplatňování práva a řešení sporů. Tyto tři dimenze eh, souvisí s logikou tří fází transakce před, během a po transakci. Také poskytujeme helpdesk, je to tedy živý dokument, někdy vyžaduje další dovozní pomoc, takže my poskytujeme pomoc kolegům z komise, především při identifikaci relevantních dat dostupných, usnadnění přístupu k jednotlivým aktérům, pokud eh, budou potřeba konzultace, metodologická podpora při aplikaci nástrojů a metod, mm, když eh, to bude nutné, tak také sběr nových dat. Co se týče metodologických nástrojů a zdrojů dat, scoreboardy pro spotřebitele jsou důležitými zdroji, protože mají časové řady, reprezentativní data z celé EU, harmonizované data, no, dat anonymizovaná data o stížnostech a reklamacích spotřebitelů, které se registrují podle doporučení komise z roku 2010. Sbíráme tato data a e, používáme agregát pro naši mm, politiky. Systém rychlého varování je databáze pro bezpečnost produktů a hloupové tržní studie těch nefungujících sektorů Mm, jsou studie těch trhů, které jsou ve scoreboardech označeny jako nefungující, špatně fungující. A poslední slide. Eh, stručný na aktualizace, ehm, jak na tom jsme, co se týče mm, podpory. Ehm, jsme v kontaktu s řadou kolegů, co se týče aplikace tohoto nástroje, tak to se odráží v revizi um, hodnocení dopadu udržitelnosti obchodu, což je manuál um, pro podobné hodnocení dopadu, ekonomické studie pro hodnocení dopadu obchodu a co zase souvisí tady s obchodem, hodnocení dopadu mm, Eh, iniciativ v oblasti komerční justice, například digitální kontrakty nebo insolvence a iniciativy v souvislosti s DPH. Takže to jsou hlavní body, kde došlo k aktualizaci těchto nástrojů. To samozřejmě probíhá ta práce a my poskytujeme podporu dalším službám a současně podporujeme využívání těchto nástrojů širší Eh, sféru komisní politiky. Děkuji. Má někdo nějaké dotaz, otázky, Andry? Hmm, děkuji paní předsedkyně za tuto fascinující prezentaci. Já mám otázku eh, na obsahové a analytické eh, otázky související s blahem spotřebitele. Když jsem slyšel otázku paní Gebhardt, kde bylo potvrzeno, že finanční aspekty tedy nemají význam. Takže já si samozřejmě kladu otázku, eh, jak tedy definovat blaho spotřebitel, zda se to jinak definuje a zajímalo by mě, jak se to definuje komise a chtěl bych, aby mi to bylo vysvětleno. Ano, já eh, blahospotřebitelům, blaho blahobytu spotřebitele, to je také definováno v tom eh, nástroji. Jsou to i mm, zisky nebo benefit pro spotřebitele, je to koncepce takzvaného přebytku spotřebitele, to je běžný pojem v ekonomických studiích, to je rozdíl mezi tím, co je spotřebitel ochoten zaplatit a to, co musí zaplatit když to měříme celkově pro všechny spotřebitele, tak ta, ten přebytek je mírou agregátního eh, blaha spotřebitele. Takže takto to používáme. A naše tržní, eh, hloubkové tržní studie mm, zaměřují na ty sektory, eh, kde studují zisky nebo nárůst blaha spotřebitele důsledku různých intervencí na trhu. Také je to založeno na definici OECD. Takže to jsou prostě současné eh, aktuální ekonomické koncepce. Takže já to chápu. Tento nástroj Consumer Impact Assessment Tool je nový nástroj, to je dobře, protože předtím jsme nástroje na analýzu dopadů na spotřebitele neměli. Teď se podívejme na aktuální legislativu. Řešíme teď online nákup hmotného zboží a různé země zde mají různá právo spotřebitelské. Provedli jste také v této souvislosti analýzu dopadů na spotřebitele a na základě analýzy jednotlivých zemí? To by nás docela zajímalo, jak to vypadalo detailně. A koho se tážete, nebo kážete, tážete se přímo těch spotřebitelů, nebo je to jenom takové nějaké akademické dění v rámci komise? protože jsme zde například měli konzultaci k tématu REFIT a AKI spotřebitelů a vlastně jenom 200 z 500 milionů spotřebitelů EU se zapojilo do té konzultace tehdy, takže nevím, jestli to bylo opravdu konzultování spotřebitelů o spotřebitelském právu a jenom 16 organizací spotřebitelů z 16 zemí e, odevzdalo své komentáře, to znamená, že 12 zemí se prostřednictvím spotřebitelských organizací nevyjádřilo. Vykladete velice zajímavé otázky, ale kdo tedy na ně odpovídal a také zda v souvislosti s tím hmotným zbožím. A Evelyn se ještě na něco ptá. Jako je reakce na pana Švába a na moji otázku, co v vzájemném rozporu, tak možná bychom zde měli jít více do hloubky výhledově. A já se teď chci zeptat trochu na něco jiného. Zvlášť co se týče právě toho blaha spotřebitele, consumer welfare. Co to skutečně je a jak se to definuje? Existuje vůbec možnost dnes vytvořit nějakou evropskou definici tohoto pojmu? Když eh, se podíváme na to, že spotřebitelské právo se v části v jednotlivých státech vyvíjelo výrazně rozdílně, není to také znamením toho, že zájmy spotřebitelů v jednotlivých státech eventuálně možná byly jiné, anebo schopnost se prosadit byly rozdílné. I to je možná příčina. Když se podívám například do, Bit- do Británie, že je tam něco velice důležitého, když se tu je důležité zde možnost při závadě buď zboží vrátit, nechat opravit nebo získat peníze zpět, zatímco v Německu to není žádné velké téma o diskusích a tam to prostě rozhodne obchodník, co se s tím zbožím udělá. Zdá se, že zde tedy vnímání spotřebitelů v jednotlivých zemích se liší. A jak takovéto rozdíly potom můžeme skutečným způsobem eh, vlastně promítnout do toho pojmu consumer welfare, nebo jak se stavíte potom k takovýmto jevům a otázkám? Tak, prosím, chcete na to zareagovat? Děkuji vám, paní předsedkyně. Vaše otázka, která se týkala návrhu online nákupu hmotného zboží, stručná odpověď zní ano. Analyzovali jsme spotřebitelské dopady a docela dohloubky Existuje zde i makroekonomické modelování v souvislosti s analýzou dopadu a analyzuje to dopady na ekonomiku jako celek, také na blaho spotřebitele, na spotřebitelské ceny. A všechna tato data jsou k dispozici, jsou také rozepsaná pro jednotlivé státy, jsou zde k dispozici disagregovaná data Týká se to i té analýzy dopadu a i u té analýzy dopadu, pokud se to dobře pamatuje, je i speciální příloha s touto analýzou. Ještě bych objasnil jednu věc. Ten nástroj, který jsme vytvořili za účelem analýzy dopadu na spotřebitele, cílí hlavně na další kolegy z Evropské komise, z jiných generálních ředitelství, kteří si možná neuvědomují tolik otázku, že je třeba analyzovat dopad na spotřebitele a možná nevědí tolik o nástrojech a možnostech, jak tento dopad na spotřebitele analyzovat. Hlavní cílovou skupinou tedy pro tento nástroj jsou ostatní generální ředitelství. My nyní ten nástroj tedy propagujeme, snažíme se zvýšit eh, využívání tohoto nástroje iniciativy, které vychází z našeho vlastního oddělení, tak tyto analýzy, analýzy tohoto typu a doklady e, spotřebitelů už e, užíváme několik let. Co se týče veřejné konzultace refitu, Veřejná konzultace se výrazně liší od reprezentativního šetření. Veřejná konzultace v podstatě získává vstupy od eh, lidí, kteří si udělali čas na to poskytnout zpětnou vazbu. Většinou jsou to dotčení aktéři, už méně to bývají jednotliví spotřebitelé, protože reagovat na veřejnou konzultaci to přece jenom si žádá určité znalosti, určitou znalost také legislativy a, a asi jimi nedostupinují mnozí spotřebitelé jako jednotlivci, takže je zde jiný přístup. Eh, nejde zde ani tak o kvantitu, ale o kvalitu toho vstupu. Například těch vstupů od aktérů eh, znamenají vstupy velice zkušených eh, osob. Zatímco to šetření, která my provádíme, a další typy získávání dat, protože v našich studiích využíváme nejrůznější nástroje pro získávání podkladů, například to Eh, může být eh, porovnávání cen, také ta analýza eh, chování spotřebitelů i dotazování aktérů. Hm, všechny tyto postupy mají svá specifika. Ale já bych tedy nechápal veřejnou konzultaci jakožto šetření, protože to je vlastně jiný typ činnosti. Takže bych to takto neviděla, neřekl, ano, odpovídá málo lidí. Jde o to nějakým způsobem zacílit tu analýzu právě prostřednictvím těch klíčových otázek, které vlastně poskytují metodologii a zdroje dat a možnosti, jak provádět danou analýzu. Ale je to tedy takový kontrolní seznam, který se eh, používá podle relevantnosti v jednotlivých oblastech. Co se týče otázky pojmu consumer welfare, jestli je možné definovat pojem spotřebitelského blaha a najít takovou definici, která bude fungovat eh, v celé společnosti pro různé kontroly, eh, kultury, různé typy lidí. Ano, tak toto by bylo cíl. A jde také to zohlednit, toto uh, eh, různorodnost. Protože to blaho je spojené s tím, co bych já jako jednotlivec byl ochoten zaplatit pro nějak, za nějaký produkt nebo zboží a rozdíl mezi tím a mezi tržní cenou. Takže ta ochota zaplatit se liší jednotlivce od jednotlivce. Když nějaký jednotlivec subjektivně eh, dává, připisuje určitou velkou hodnotu určitému výrobku, tak zaplatí tam eh, vlastně stejnou cenu tržní jako ten, kdo tomu připisuje nižší hodnotu, ale ten eh, spotřebitelský přebytek tedy u toho prvního je větší. A když se potom toto agreguje, tak zde máme agregovaný spotřebitelský přebytek a eh, spotřebitelské blaho. A zde dochází k určité variantnosti že například by zde tady mohlo být to zvýšení eh, přebytku v souvislosti s různými opatřeními v oblasti konkrétních politik. Například, eh, kdyby se snížily určité ceny, tak by to znamenalo větší přínos pro spotřebitele, zvýšil by se ten, eh, ta hodnota toho přebytku a i když lidé mají různé preference, tak samozřejmě by jim šla k duhu ta nižší cena. Předsedkyně, velice vám děkuji. Nyní uzavřeme toto zasedání, takže já vám děkuji za vaši prezentaci. A sejdeme se zde zítra ráno a zahájíme zasedání s chůzkou koordinátoru. Děkuji vám.